Vážení kolegové, vzhledem k tomu, že máme pokračovat bodem 9, eh, ale eh, zpravodaj se ještě nedostavil, tak s vaším laskavým svolením bych vzal bod 11, protože tam jsem zpravodajem já a takže je to jednodušší. Bod 11 se týká informování výboru o směrnici SATCAP. Dovolte, abych vás informoval, že včera Dvacátého února se konal první trialog o návrhu nařízení o výkonu autorského práva a spojených zpráv, které se týkají vysílání online eh, vysílacích organizací a opětovného vysílání rozhlasových a televizních programů, což je plný název nařízení SATCAP. Vyjednávací mandát parlamentu byl schválen v našem výboru v listopadu loňského roku a na plenárce schválen eh, v prosinci podle eh, pravidla 61c jednacího řádu. Poté po hlasování v plénu se zpravodaj příslušný Timor Velkan vzdal eh, zpravodajství a stal se stínovým zpravodajem za socialisty a já jsem převzal odpovědnost za, eh, tento, za toto téma jako hlavní vyjednavač. První, eh, prvotním cílem tohoto trialogu bylo uvést, představit jednací týmy, eh, vysvětlit stanoviska jednotlivých institucí k jednotlivým hlavním politickým otázkám a dohodnout se na mandátu pro pokračování práce, včetně přípravné práce na technické úrovni. Jednací tým parlamentu měl plodnou výměnu názorů eh, s velvyslancem Kolebou a komisařem Gabrielem a dohodli jsme se na eh, následujícím seznamu hlavních politických otázek pro jednání. Působnost rozšíření eh, principu země původu, Eh, povinné kolektivní řízení eh, pro opětovné vysílání, eh, přímé techniky zadržovacích příkazů a tak dále. Rovněž jsme se dohodli, že druhý a třetí trialog se bude konat ve Štrasburku v březnu a dubnu. Tolik ode mě. Chce se nějaký poslanec k tomu vyjádřit? Zdá se, že tomu tak není. A vzhledem k tomu, že pan Maštálka je již mezi námi, můžeme pokračovat bodem číslo 9, což je zvážení pozměňovacích návrhů statutu sociálních a solidárních podniků. Pane Maštálko, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám především, že jsem se opozdil. Budeme muset zřejmě snížit počet zasedání nebo zmenšit chodby, které tady jsou v Evropském parlamentu, protože už mé srdce to nestíhá. Eh, chtěl bych především poděkovat všem kolegyním a kolegům za jejich pozměňovací návrhy k mojí zprávě o statutu sociálních a solidárních podniků. Celkem se jich sešlo 165. Mohu říci, že se týkají zejména následujících okruhů. Za prvé definicí pojmů sociální podnik a sociální ekonomika. Za druhé důrazem na pozitivní roli, kterou sociální ekonomika sehrává v hospodářství Evropské unie. Za třetí upozorněním na různorodost právních úprav v této oblasti v jednotlivých členských státech. Za čtvrté charakteristikou sociálních a solidárních podniků a typickou náplní jejich činností, za páté charakterem zprávy těchto podniků, za šesté možností zavedení tzv. evropské sociální značky a za sedmé, příloha pak kritérii pro udělení této značky. Jsem přesvědčen, že válnou většinu pozměňovacích návrhů můžeme zapracovat do kompromisních pozměňovacích návrhů. Co vidím jako problematické? Zejména pozměňovací návrhy 39 až 43, a 45 až 47 od kolegů z frakce INF, které se snaží vypustit z textu některé významné charakteristiky sociálních podniků. Dále pak pozměňovací návrh číslo 96 a další, které vypouští myšlenku evropské sociální značky. Chápu, že kolegové z frakce INF jsou proti jakékoliv harmonizaci na úrovni Evropské unie, ale rád bych připomněl, že nás o jednotný unijní postup žádali sami představitelé těchto podniků. Naše práce je vedena snahou jim pomoci, usnadnit přístup k veřejným zakázkám, například tím, že díky evropské značce bude jejich právní forma lépe rozpoznatelná. Ale eh, možná by se k tomu mohli kolegové z INF sami vyjádřit. Ještě bych poprosil kolegyni Regner, kterou zde nevidím, o upřesnění jejího pozměňovacího návrhu 63. Jestli nebude přítomna, tak to udělám v individuálním pořádku. Protože nevidím nějak výrazné rozpory mezi stínovými zpravodaji ve směřování mojí zprávy, kromě výše uvedeného, dovoluji si navrhnout zahájení práci, práce na kompromisech, a to prozatím písemnou formou. Myslím, že máme dost času na práci, protože kolegové z výboru pro zaměstnanost nás požádali o odklad v našem pracovním harmonogramu Hlasování o zprávě by mělo proběhnout během květnového zasedání výboru. Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci. Thank you very much, Mr. Děkuji, pan Raděv. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, znovu Blahopřeji panu Maštálkovi eh, ke kvalitní a vyvážené zprávě, kterou před sebou máme. Bylo podáno mnoho pozměňovacích návrhů a mnohé z nich jistě přispějí ještě k lepší finální verzi zprávy. Po pohledu na pozměňovací návrhy mě napadá několik věcí. Za prvé je důležité znovu zdůraznit, že cílem tohoto návrhu, eh, že cíl tohoto návrhu je potřeba dosáhnout v rámci kompetencí EU a za respektování principů proporcionality a subsidiarity bez toho, aby členské státy musely podstatně měnit eh, podnikové právo. A za druhé, a to je velice důležité, bychom se měli bedlivě zaměřit na otázku nízké ziskovosti takových podniků. Někteří kolegové jdou velmi daleko a úplně odmítají možnost eh, alokace zisků. Já si myslím, že podnikům nelze vyčítat, když vydělávají peníze. Místo toho je potřeba je zajistit, aby většina výnosů byla reinvestována do těchto podniků a do jejich provozu. To je primární cíl takových podniků, aby to mělo trvalý a příznivý dopad na ekonomický a sociální rozvoj. A konečně objevily se zajímavé návrhy, které se týkají pojistek a sankcí při zneužívání značky Evropského sociálního podniku. Chceme-li, aby tento systém fungoval, Musíme zajistit, aby veškerá ustanovení týkající se této značky byla striktně aplikována a aby tato značka byla uznávána ve všech členských státech, aby nebyly sociální podniky, které by se těšily lepšímu, příznivějšímu zacházení než jiné. Děkuji. Paní Delvo. Merci, merci, Děkuji, pane předsedo. Ráda bych chtěla omluvit paní Rozier, která je stínová zpravodajka za skupinu SAD. A přečtu vám e, její úvahy a omlouvám se panu Maštálkovi, neboť nemohu zodpovědět na otázku, kterou položil paní Legner. Paní Rozier vítá mnoho návrhů, které jsou zajímavé a byly předloženy prostřednictvím pozměňovacích návrhů, které dovolí posílit eh, evropskou značku, kterou navrhuje pan zpravodaj. Ona sama předložila pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem a nanesu některé hlavní ideje paní Rozier. Je důležité, abychom snížili ten počet podniků, které budou moci mít tuto značku. Sociálně solidární ekonomika není něco, co bychom měli považovat za e, takovou jakousi výhradou podniků, které e, fungují pouze v sociální oblasti, spíše by to mělo být e, jaksi charakterizováno nějakým veřejným prospěšným zájmem ku prospěchu ko populace, ku prospěchu kulturního, morálního a fyzického rozvoje obyvatelstva všeobecně. Eh, pole působnosti by ovšem nemělo být pouze omezeno na podniky, které jsou um, činné v neziskovém sektoru je důležité uznat i roli organizací, které jsou i ze ziskové oblasti v solidární a sociální ekonomice. Pak to jsou také podniky, které mají omezenou výnosnost a své výnosy reinvestují zpátky do podniků, tak aby dosahovali svých cílů. Takovéto podniky by neměly být výhradně požážovány za ziskové, jak je to nyní, a měly by mít možnost také požívat jisté přizpůsobená opatření. Neměli bychom tedy přijímat příliš restriktivní přístup eh, s ohledem na právní formu podniku. Dále kritérium demokratické zprávy podniků by mělo být, myslím, zásadní. Mělo by být v, rádu, v jádru celé filozofie ekonomické a solidární ekonomiky. zeměna tím mám na mysli tu účast každého, to zapojení zaměstnanců a také otázka eh, platů a rozdílu mezi platy je v tomto ohledu důležitá. Některé pozměňovací návrhy eh, chtějí dát členským eh, sátům samotným, aby oni rozhodovali o tom, kdo dostane tu značku sociální. Paní Rozier se to nelíbí, neboť má pocit, že by takto eh, nevznikl harmonizovaný jednotný přístup na vnitřním trhu, což je ovšem cílem této zprávy. Tato zpráva by měla nadefinovat základní společné báze a kritéria a pak vypracovat koherentní evropský rámec pro solidární a sociální ekonomiku. Je ovšem znepokojící, když vidíme, jak někteří kolegové předkládají návrhy s cílem omezit nebo zmenšit nebo přímo vyprázdnit veškeré ambice tohoto zprávy a textu. Podniky v solidární a sociální ekonomice jsou důležité jak pro ekonomiku, tak pro celý vnitřní trh. Oni dokázali, že mají inovační kapacitu, že jsou odolné a že, schopné, že jsou schopné bojovat proti vyloučení a proti nezaměstnanosti. Paní Rozier je tedy ráda, že bude moci i nadále pracovat na to, tomto tématu společně s panem Spravodajem a dalšími kolegy a děkuji vám. Děkuji. Thank you. Děkuji také. Nikdo další se o slovo nehlásí. Ano, pan Duran. Oui, merci, le... Děkuji, pane předsedo. Já jsem stínový zpravodaj jsem zde, takže ráda bych, se, rád bych se tedy vyjádřil. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci. E, skupina Zelených ho totálně naprosto podporuje v jeho návrhu zprávy e, v jeho cíli dát novou viditelnost sociální a solidární ekonomice, která se týká více než 14 milionů osob v Evropě. Je to tedy velice důležité téma a veškeré návrhy, které jsme předložili, jdou tím směrem, že chceme podpořit váš text, vaši zprávu a dokonce se snažíme ji ještě obohatit, nebo jak bych to řekl, ji udělat takovou důraznější, průraznější, ale samozřejmě jde nám o konsensus. Nemohu tady odpovědět za paní Regner, to jistě ne, ale eh, eh, asi se udivíte, nebo že tady je snaha určité věci zrušit, ale to jsou věci, které jdou jsou v zájmu jak evropských pracujících, tak zaměstnanců. Já to vidím i, i ve Francii, jak to vypadá, neboť role ne, není nevždy podpora pracujících a zaměstnanců, ale spíš to, aby Evropa byla zrušena. Takže je relativně logické, že eh, pokud ENL tady má pozměňovací návrhy, které chtějí něco zrušit v tom textu, no tak ono to tak prostě je typické pro ně. Proto já jsem tady vzal slovo, ale škoda, že tady ti lidé nejsou. Ještě několik pozměňovací návrhů, které předložíme. Tady je jeden velice zajímavý bod, zejména ve Francii. Tady máme v oblasti zdraví pojišťovny, které jsou eh, činné v solidární a sociální ekonomice, mají velice důležitou roli a my bychom si přáli posílit právě tuto záležitost a také bychom chtěli posílit jako paní Rozier tu otázku zprávy podniků a také nám jde o tu otázku eh, nerovnováhy mezi platy a chceme tam také eh, stejně jako paní Rozier, aby to nebylo platné pouze pro ty neziskové podnik, pro ten neziskový sektor, protože i v ziskovém sektoru je, jsou velice dobré podniky, které jsou úspěšně činné v této oblasti. V zásadě si ale jinak myslím, že naše pozměňovací návrhy jsou velmi blízké těm, které předloží v této věci S a D, takže si myslím, že to pro vás nebude problematické z hlediska kompromisu. Já vím, nanáší to takovou otázku, co se stane, když někdo tu značku nebude respektovat? Budou nějaké sankce? Aby, pokud to bude pouze dobrovolné, nevím pokud nebude tady nějaká možnost ztráty té značky a nebude jasně řečeno, za jakých podmínek by se ta značka ztrácela, tak si myslím, že je to trošku problematické z hlediska právního státu. Takže bychom možná si měli zvážit nějakou možnost sankcí v případě nedodržování. Ale jinak vám děkuji ještě jednou za vaši práci a to, jak koncentuálně přistupujete k této záležitosti. Děkuji rovněž. To je asi vše k tomuto bodu, ale pan Maštálka možná chce něco dodat? Pane předsedo, jenom krátce děkuji kolegům za eh, podněty. Tím více budu těšit na společnou práci. Eh, s kolegou Radovem jsme eh, o některých věcech, které tady prezentoval, diskutovali. Já si myslím, že nízkoziskovost nebo zisk jako slovo, že není nic prostého, že naopak musíme jít cestou, že eh, ten zisk se i v těchto podnicích může tvořit a reinvestovat. To myslím, že není nic proti zdravému rozumu. Eh, co se týká přesného vymezení té značky, eh, budu rád, když budeme precizovat, kdo ji může získat a zároveň za jakých okolností jak říkal kolega Dirant, eh, je eh, možné udělat nějaké sankce, tak aby to nebylo jenom tak, jak se říká v Čechách, pro legraci. Ehm, já si myslím, že najdeme schodu, to, že je tady rozpor eh, od kolegů z jedné politické frakce, já ho vnímám jako jejich politický postoj, tak to bývá v demokracii ale budeme pracovat s tím, nakolik jsem to tak vnímal, že většinově eh, jdu správným směrem a budu se těšit, že uděláme něco pozitivního společně. Ok. Dobře, děkuji. Chce si komise vzít slovo? Já jsem na ní pozapomněl. Zdá se, že tomu tak není. Takže dovolte, abych uzavřel tento bod tím, že schválení v našem výboru je naplánováno na našem zasedání 14. a 15. května letošního roku. A pokračovat budeme bodem 5. A to je zvážení návrhu zprávy o sledování aplikace práva EU v roce 2016 a slovo má zpravodaj pan Chryzogonos. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Správná aplikace práva EU je nezbytnou podmínkou eh, zlepšování účinnosti tohoto práva. V tomto kontextu pečlivé a objektivní monitorování členských států a institucí, jejich legislativy a chybějící legislativy je velice důležitá. Zajištění aplikace práva EU je nezbytná a je potřeba zajistit správnou a včasnou transpozici legislativy EU, jinak by občané a podniky nemohli užívat výhod plynoucích z této legislativy. Z tohoto hlediska zpráva, která se týká monitorování aplikace práva EU, se neomezuje pouze na prezentování formálních eh, elementů a statistických údajů. Naopak, dále bude zkoumat a prokazovat nedostatky v aplikaci práva EU. Dopady těchto nedostatků a na společnost a ekonomiku budou odpovídajícím způsobem analyzovány a navržena realistická řešení. Obecně řečeno, zpráva komise o monitoringu aplikace práva EU za rok 2016 zdá se nezvažuje zcela i tyto cíle. Výroční zpráva Komise z roku 2016 o aplikaci práva EU poznamenává, že oblasti, v nichž e, členské státy e, byly e, nejvíce subjekty řízení o porušení povinnosti. V roce 2016 bylo životní prostředí, spravedlnost, spotřebitelé a vnitřní trh. Komise obdržela 3783 stížností o potenciálním porušení eh, evropského práva. Itálie, eh, Španělsko a Francie byly státy, kde bylo podáno nejvíce stížností. Podtrhuji, že počet nových stížností dosáhl od roku 2011 maxima. Eh, máme rekordní počet nových stížností. Vysoký počet řízení pro porušení povinností v roce 2016, vyrostl na mak- pětileté maximum, vzbuzuje vážné znepokojení. Na druhou stranu zpráva komise jakoby zapomíná na to, že programy přizpůsobení realizované členskými státy a propagované institucemi EU závažně oslabují základní práva, včetně přístupu k bydlení, zdravotní péči, vzdělávání, pracovních práv a e, soudní ochrany. Vzhledem k tomu, že všechny instituce EU jsou vázány smlouvami a chartou základních práv Unie, je memorandum o porozumění mezi institucemi a členskými státy je potřeba považovat za akt EU, podle mého názoru. Zdá se, že existuje rozpor oproti základním principům EU, že, že komise a ECB má podle smluv povinnost, ovšem ne pravomoc k činění vlastních rozhodnutí. Aktivity realizované těmito institucemi v rámci ESM vlastně zavazují pouze ESM a ne tyto instituce. Další problém, eh, který zpráva komise nebere v úvahu, je to, že hlavní závazky eh, členských států a tak dále, jako jsou eh, rozhodnutí o národních rozpočtech a jejich reform, činí ministři financí a jejich pracovníci bez oficiálních pravidel a transparentnosti. V důsledku je nedostatek odpovědnosti za toto rozhodnutí vůči Evropskému parlamentu a dalším evropským institucím. Mimo to je třeba zdůraznit, že evropské instituce a členské státy budou bedlivě sledovat provádění opatření schválených v oblasti azylu a migrace k zajištění jejich plného respektování zásad zakotvených v Chartě základních práv EU. Všechny instituce EU a členské státy budou účinně reagovat na rozvoj situace v oblasti bezpečnosti a migrace a budou účinně prosazovat evropskou agendu pro migraci, včetně relevantních eh, implementačních balíčků instituce EU by měly kontinuálně povinně respektovat právo EU i při vytváření sekundárního práva, i při aplikaci měkkého práva. A to i za situací, kdy budou vytvářet politiky a e, podepisovat smlouvy e, ze subjekty mimo EU. Také by měly plnit své povinnosti, pomáhat členským státům všemi dostupnými prostředky v jejich úsilí transponovat legislativu EU ve všech oblastech. Pouze upřímná spolupráce a solidarita, zvláště se slabšími stranami, je nezbytná. E, jak řekl Aristoteles před, 2000, před dvěma tisíci e, čtyřmisty lety, právo má společnosti sloužit a ne naopak. E, přitom aplikace práva by měla vést k udržitelné prosperitě. Děkuji vám. Já také děkuji. Hlásí se někdo o slovo? Tentokrát budu mluvit za paní Kaufmann. Paní Kaufmann děkuje panu zpravodaji za návrh zprávy. Pouze krátce několik bodů, které jsou pro paní Kaufmann důležité. Vysoký počet eh, počtu řízení o nesplnění povinnosti, které ještě nejsou vyřízená v roce 2016, ukazuje, že řádné uplatňování evropských právních předpisů včas v členských státech jsou pro Evropskou unii i nadále velkou výzvou a velkým úkolem. Je politování hodné, že v roce 2016 počet nově předložených stížností byl nejvyšší od roku 2011 a že se to nejvíce týkalo oblastí zaměstnanost, spravedlnost a spotřebitelů. Špatné uplatňování nebo špatná implementace evropského práva ze strany členských států může velmi omezovat eh, práva občanů a spotřebitelů. Členské státy nesou hlavní odpovědnost za řádné uplatňování a implementaci evropského práva a musí této odpovědnosti dostat. Dobrá spolupráce s komisí je proto důležité, zejména v oblasti vymáhání evropského práva. Rovněž je důležité zohlednit obzvlášť roli sociálních partnerů a občanské společnosti, a to při eh, vypracovávání právních předpisů a také při hlášení nesrovnalostí při implementaci a uplatňování evropského práva. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, není zač. Já si jenom říkám, jak daleko může reprezentativní demokracie zajít. Paní Hautala. Ano, já jsem právě přišla ze schůzky s občanskou společností, tam bylo nejméně 12 europoslanců z různých výborů a frakcí a pan Brandy za Alde říkal, že na zasedání parlamentních výborů tolik poslanců nikdy nevidíme. Nicméně chci poděkovat panu Chrysogonosovi za opravdu důkladnou práci na této výroční zprávě o kontrole uplatňování práva EU mě má jeho úsilí, eh, nebo mě je jeho úsilí velice blízko, protože tak často taky dělám výroční zprávy, nicméně vážně. Je to věc, která si zaslouží právní úvahu. Nakolik skutečně může ECB, ESM předepisovat opatření, která znamenají, že členský stát a lid v tomto členském státě se dostane do situace, kdy dochází k závažnému porušování základních práv. Já myslím, že bychom to neměli brát na lehkou váhu. Podle mě toto bylo téma předchozí zprávy. Před pár lety. Takže myslím, že se na tu otázku skutečně musíme podívat. A také je podle mě užitečné, že v tom návrhu je výzva k tomu, aby se zvlášť velká pozornost věnovala především opatřením, oblasti azila a migra- azylu a migrace, protože by se mohlo stát, že uvidíme velice rozmanitý obrázek toho, jak to členské státy dělají. A souvisí to také s implementací a dodržováním principů zakotvených v listině základních práv. Mohli bychom to dokonce trošku prohloubit, protože já třeba vidím, že teď je v mnoha členských státech aktuální diskuze o navracení žadatelů o azyl, kteří nejsou přijati jako uprchlíci. Jak tedy členské státy tyto věci implementují? Mohli bychom se na tu otázku podívat trošku víc. To jsou mé poznámky. Děkuji. Chce si vzít slovo komise? Ne. They might have their reasons. Možná mají své důvody. Dobře. V tom případě bych jen dodal, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 28. únor v poledne. Now we continue by a teď budeme pokračovat bodem 10, což je zpráva pro výbor o smlouvách na dodávku digitálního obsahu. Máme tady paní Gemhardt, jednu ze dvou zpravodajů. Pan Vos tady zjevně není, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že vás můžeme informovat o tom, jak postoupila jednání v dialogu o digitálnímu obsahu. Musím říci, že jak z politické, tak z technické roviny dobře spolupracujeme s předsednictvím jak s estonským, tak se současným bulharským. Ta spolupráce je skutečně velmi pozitivní. Je zde vůle nalézat společně dobrá řešení. A to je, myslím, velmi příhodná základní situace pro to, abychom mohli postoupit vpřed. Jednu věc mohu zde zcela jasně říci. Tak, jak postupují diskuse, si dokážu dobře představit, že bychom mohli tu věc dokončit ještě během bulharského předsednictví. Že bychom mohli dosáhnout konečného výsledku a pozitivně to rozhodnout. A to je dobře, protože v této oblasti potřebujeme postoupit vpřed. Probrali jsme již celou řadu bodů, na kterých jsme již nalezli dohodu. Já to tady nebudu detailně rozebírat, neboť bych potřebovala příliš mnoho času. Ta problematika je na výsost komplexní. Ale stále ještě zbývají tři témata, která budeme muset dořešit. Zatím nemáme v těchto oblastech konsens mezi radou a parlamentem. Jednak se jedná o stupeň harmonizace v oblasti záručních lhůt a také lhůty pro obrácení důkazního břemene. Tady rada si přeje nezbytně mít minimální harmonizaci. My jako parlament jsme zcela jasně signalizovali, že chceme mít plnou harmonizaci. A je to smysluplné, neboť zde se pohybujeme v oblasti, kde mimo Velké Británie a Nizozemská ještě nemáme v členských státech žádné právo, které by to upravovalo a proto je smysluplné, abychom pokud právo vytváříme, rovnou měli plnou harmonizaci stejné právo ve všech členských zemích. Takže na tom ještě musíme pracovat. Další bod, který je ještě otevřený a problematický, to je záležitost porušování základního nařízení o ochraně údajů a jak může vést k nedostatečnosti digitálních produktů. To je důležité téma, neboť Evropský parlament jasně řekl, že jsme alespoň proti principu minimalizace dat, chceme tam mít ta objektivní kritéria konformity, to tam zahrnout, rada to nechce, proto my jako parlament jsme se rozhodli, že ještě jednou e, uspořádáme slyšení s experty, které se konalo tam jsme si pozvali i radu a komisi a vždy jsme měli odborníka, který byl pro a odborníka, který byl proti, aby to bylo vyvážené. A výsledkem tohoto slyšení bylo, že Vždy oba dva odborníci podpořili tu hypotézu, že vytvoříme právní jasnost, pokud alespoň porušení proti principu minimalizace dat bude zahrnout do těch objektivních kritérií konformity. Bylo tedy skutečně velmi zajímavé vidět, že oba dva ty odborníci, jak ten odborník pro i proti, řekli, ano, má to smysl, je to smysluplné, budeme mít právně jasnost, jsme proto, nechceme, aby Mm, soudy potom vytvářely v opačném případě v členských státech rozdílné právo. Proto by bylo vhodné v této věci radu přesvědčit, abychom si dokázali prosadit náš názor. Zajímavé byla jedna věc. Evropská komise to navrhovala, ale momentálně přešla na stranu rady, takže to nám situaci příliš nezjednodušilo. Ovšem myslím si, že pro ochranu spotřebitele by bylo dobré a důležité, aby se nám pořadilo to prosadit, ale poté, co oba dva ti experti se vyjádřili takto jasně, tak si myslím, že nám zbývá jistá naděje na to, že se nám podaří přesvědčit i členské státy, alespoň se o to rozhodně pokusíme. Třetí oblast, která ještě není konsensuální, tam je velký spor, jedná se o zboží, s integrovanými digitálními obsahmi, to je iPhone, iPad, další. Tady jsme v úzké spolupráci se spravodajem eh, a mimo této věcné zboží a pak paní Haltala, která podle článku 44 vypracovala stanovisko zde na výboru, řekli jsme zcela jasně, že celá digitální oblast patří do směrnice o digitální obsahu, neboť by to bylo jinak poněkud zvláštní, pokud bychom najednou měli různé právo, například pro situaci, kdy máme instalovanou aplikaci na iPhoneu, že tam by platil jeden právní režim a pokud by to byl update, tak by to byl zase jiný právní režim. To nemá, nedává žádný smysl. A proto Zůstáváme u našeho názoru a parlament se na tom usnesl velkou většinou. Zůstáváme u toho, že to musí být pohromadě. V opačném případě to vytvoří velké problémy jak pro spotřebitele, tak pro výrobce samotné. A to není něco, co bychom mohli označit termínem jasné právo. Já nechápu, proč je rada proti, stále proti ale nyní jsem se doslechla, že rada zvažuje nějakou novou variantu, která by eventuálně prostřednictvím článku 20 směrnice vedla k tomu, že by se změnila směrnice o věcných produktech, myslím, že se takto jmenuje, že by toto, takto se tam zahrnulo prostřednictvím práva, které máme pro digitální obsah. Já bych proti tomu nebyla. Ještě jsem neměla možnost si to prohovořit s kolegou Fosem, zda bychom s, to, s takovou variantou byli srozuměni, ale pokud by to přineslo skutečné řešení, proč ne? Mně to jedno, jak se to upraví, kde, kde to bude stanoveno. Mně jde pouze o to, aby to bylo to též, aby prostě pro ty dvě oblasti platilo to též, stejné předpisy. Jak to bude opraveno, kde to bude, tady můžeme být flexibilní. To jsou tedy tři hlavní otevřené problematické otázky. Ovšem, protože diskuze s předsednictvím rady probíhá velmi konsensuálně, nemáme tam žádné zatvrzelé postoje, domnívám se, že je možné, že během příštích tří měsíců budeme moci dospět k dobrému výsledku, pokud to na technických schůzích dobře připravíme. Ale technické fůze fungují velice dobře. Další jednání trialogu je naplánováno na 6. března a pokusíme se na této schůzi dořešit jedno z těch tří otevřených témat. A myslím si, že jsme na dobré cestě. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. Má někdo něco z členů výboru? Paní Hautala? Ano, mnohokrát děkuji. Já souhlasím s paní Gebhartovou. Bez ohledu na to, jakým způsobem bude rozhodnutí o zapracovaném obsahu přijmu to v tom či onom nařízení, musí to být to Ale chci se zeptat, jak to podle vás teď bude, se směrnicí o hmotném zboží. Protože je to bohužel situace, která je zablokovaná. Žádná, nemáme většinu ani pro maximální, ani pro minimální harmonizaci. A já mám pocit, že můžeme čekat problémy, až o tom začnou podrobně diskutovat členské státy. Takže Jaký z toho máte pocit? Jak to podle vás bude v tom hlasování? Já myslím, že o té zprávě se bude hlasovat zítra. Na výboru IMKO se hlasuje zítra, to je pravda. A co se týče stupně harmonizace, tady je návrh kompromisu, kde, jak bych to měla říct, je tam tato targeted minimální harmonizace, ta se tam navrhuje. E, má to tedy být ten základní princip minimální harmonizace, tak jak to je v tomto právu. Ovšem je tam celá řada výjimek, kde je nadefinováno, kde bude ta plná harmonizace, to je obsah toho kompromisu. což by sloučila i ty poslanci, kteří jsou pro plnou harmonizaci s těmi, kteří jsou pro minimální harmonizaci, s výsledkem, že skutečně, a to bylo tím politickým cílem eh, všech, eh, s výsledkem, že v žádném členském státu nebude snížena stávající úroveň práva. To byl ten problém v případě plné harmonizace, že ne, nikdy není možné zavádět plnou harmonizaci na nejvyšší úrovni toho státu, který je na tom nejlépe. Proto nikdy nedostate vět, většinu ani na radě, ani na parlamentu. Jde tedy o to spíše zajistit, aby byla plná harmonizace na vysoké úrovni. A tam, kde členské státy již mají ještě právo, které je lepší a zachází dále, aby si ho mohli ponechat. Nebyla jsem přímo účastna těch vyjednávání, ale pokud jsem to správně pochopila, tak zítra se bude rozhodovat o tom, že se stanou dvě věci. Při řadě práv členské státy, které mají právo, jak například diviskaše, si toto právo mohou ponechat. A státy, které si to přejí zavést, to mohou zavést do určité lhuty, do té doby, než ta směrnice vstoupí v platnost. Respektive je tam ještě druhá varianta, ono je to skutečně velice komplikované. Ta druhá varianta, to je pro oblasti, eh, to se týká těch záručních lhů, nevím, jestli to byly ty lhuty záruku nebo pro obracení důkazního břemene. Tam se říkalo, že zůstane minimální harmonizace a to proto, protože v některých členských státech existuje dokonce lhuta 6 let pro určité oblasti produktů. A proto je třeba, aby to zůstalo volné, v tom smyslu, že by mohly někdy v budoucnu například všechny státy zavést těch šest let. To je tedy kompromis, který nalezli kolegové eh, pro tuto věc na IMKU. Zda to na radě prolomí tu blokádu, to vám nyní říci nemohu. Neboť na radě je dvojí blokační menšina. Jednak jsou to ti, kteří chtějí plnou harmonizaci a na druhé straně jsou to ti, kteří si přejí minimální harmonizaci tak se vytváří ten problém. Takže vůbec nelze nyní odhadnout, jak to dopadne. Rada stále ještě nemá v této otázce žádné společné stanovisko a nelze odhadnout, kdy se v této oblasti něco pohne. A to je také jeden z důvodů, proč jsem vždy říkala, že nemůžeme část digitálního ob, obsahu nechat v tom hmotném zboží, když nevíme, kdy se to tam pohne, kdy se tam vůbec někdy něco e, dořeší, protože by to velmi uškodilo vnitřnímu trhu, kdyby tady vznikalo různé právo a u digitálního obsahu, který jež napojen na nějakou hmotnou věc, najednou začalo e, v členských státech platit různé právo, odlišné právo, protože nemáme nic společného. To jsou veškeré ty potíže, na které narážíme v této oblasti, jak vidíte, je to poněkud komplexnější problematika, ale musím říct, že je velice zajímavé na tom pracovat. Děkuji vám. Děkuji za informaci. Vidíme, jak to může fungovat v praxi. Ale já myslím, že právníci jsou nám už dnes vděční. Dobře. To byl tedy bod 10. Bod 11 už jsme probrali. Bod 12 je v podstatě uh, eh, učený k tomu, abychom ho vzali na vědomí. A to je vše, co se týče veřejné části naší dnešní schůze. Mohli bychom pokračovat v neveřejném zasedání dvěma poměrně krátkými body, ovšem za podmínky, že nám poslanci neodejdou, protože se bude hlasovat a musí nás být osm. Teď je nás devět. Kdybyste tedy byli tak laskaví a zůstali na pár minut, bylo by to skvělé. To znamená, že jsme uzavřeli veřejnou část dnešní schůze. Požádám každého kdo není oprávněn k tomu, aby se zúčastnil neveřejného zasedání, aby laskavě opustil sál.